Teď mám pro vás eh, tyto ústřední, úřední organizace. Příslušné orgány ve Švédsku mě informovaly, že místo paní Leny Ek eh, zde bude zasedat pan Kent Johansson a to od 18. října 2011. Rád bych přivítal našeho nového kolegu. Srdečně vás vítáme. A v důsledku článku 3 eh, paragrafu 2 jednacího řádu, eh, dokud nebude mandát ověřený nebo dokud nebude vyřešen eventuální spor, se pan Kent Johansson účastní parlamentu, přičemž má veškerá práva s tím spolená, ovšem eh, za podmínky, že podepíše prohlášení, že nezaujímá žádnou funkci, která by byla neslušitelná s mandátem europoslancem. Teď oprava v souladu s článkem 216 jednacího řádu. řádu. Výbor pro eh, dopravu a turistiku předložil eh, následující opravu do